zítra v úterý 10. září eh, dopoledne a odpoledne. Program byl zveřejněn a jako vždy je také k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu. Jednání je u konce a já vám přeji dobrou noc.